čeká nás rozprava o porušování lidských práv a demokracie. Máme na to hodinu, na ty tři body, takže za prvé eh, Jižní Afrika, masakr stávkujících horníků. V Jižní Africe první řeční paní Kede Kaiser. Minutu máte. Děkuji, pane předsedo. To nebyla tragédie, to byl masakr. Proto jsem chtěla, abychom to měli v názvu.